hlasování. Přijato. Zápis z tohoto zasedání bude předložen Evropskému parlamentu přijetí na začátku dalšího zasedání a pokud nejsou žádné námitky, tak eh, předložíme tyto přijaté usnesení eh, osobě nebo orgánům, které jsou uvedeny v samotných eh, usneseních. Tato schůze parlamentu je